Då återupptar vi vårt utskottsmöte och till vår glädje så... Budeme tedy pokračovat v jednání našeho výboru. Eh, k naší velké eh, radosti paní Matera přicestovala a můžeme tedy projednávat bod, který se jí týká a to jsou trvalé, udržitelné, eh, přiměřené a spolehlivé důchodové systémy. Příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost, ale i z našeho pohledu je to velice důležité téma a paní Matera je příslušnou osobou za náš výbor, která se stará o toto téma. Udržitelnost důchodových systémů se stala důležitou otázkou pro všechny členské státy EU. A stanovisko se týká e, perspektivy e, rovnocenosti, e, rovného přístupu žen k důchodovým systémům a i také v důsledku toho, že ženy mají odpracováno méně let. V některých systémech se zohledňuje průměrná délka dožití žen a důchodové systémy bývají mnohdy koncipovány tak, že horší mzda znamená i nižší důchod. Jsme velice rádi, že si můžeme vyslechnout eh, slova paní Materii. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda omluvila před svými kolegy za toto spoždění. Ale dokonce hrozilo, že ani vůbec dnes tady nebudu, protože sníh zablokoval mnoho evropských letišť. Jak již naše předsedkyně vysvětlila, stanovisko, abychom dosáhli rovnějších a udržitelnějších důchodových systémů, tak to je velmi důležité téma pro náš parlament. A já si myslím, že mám nyní velkou zodpovědnost. Já jsem se opravdu zajímala a bylo to pro mě velmi důležité, tato výměna názorů. Já jsem bojovala proti mnoha faktorům, prakticky proti živlům jsem šla, abych dnes zde mohla být s vámi, abychom mohli diskutovat se stínovými zpravodaji. Já jsem byla minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku, na zasedání výboru pro zaměstnanost se všemi zpravodaji z různých výborů, kteří se zabývají možnou reformou důchodových systémů v Evropě. A já bych ráda řekla, že paní Oumau Rotin, sama zpravodajka, chtěla zdůraznit význam toho, že ženy trpí diskriminací v práci, jak řekla paní předsedkyně. a z tohoto důvodu také mají nižší důchody než muži, protože občas si musí vybrat mezi tím, jestli budou pracovat na částečný úvazek nebo e, přistoupí na nejisté zaměstnání. Takže se jedná o diskriminaci. Paní Mein Reuten nás žádá o to, abychom se nad tím zamysleli a abychom také vylepšili to, co stanoví zelená kniha, ve které se hovoří o rovnosti mezi ženami a muži v systému e, důchodů v Evropě a žádá nás o toto stanovisko. Takže naším cílem je snažit se vypracovat co nejlepší stanovisko. A já bych ráda poděkovala všem kolegyním z různých politických skupin, které mi předali výborné pozměňovací návrhy, na základě kterých jsem ještě o tomto tématu mohla přemýšlet. Ale také vám musím říci, že z 89 předložených pozměňovacích návrhů, tak mnohé z těchto pozměňovacích návrhů nebudou moci být zapracovány protože nespadají do samotného dosahu kompetence, o kterou jsem byla požádána. Jako příklad eh, vám mohu také uvést například jeden pozměňovací návrh. Paní Thompson, myslím, že paní Thompson v současné době zde není přítomna, že? Ale je to pozměňovací návrh 63 Pajadely. Tam se vyzývají členské státy, aby vytvořili takové sociální systémy, které budou podporovat dětství a také vytvořit eh, integrované systémy, aby snížili zátěž žen a osob obecně, které se starají o starší lidi nebo lidi s postižením a tak dále. Je důležité o tomto hovořit, ale nemůžeme to schválit eh, v rámci tohoto stanoviska, protože potom hrozí, že překročíme naše kompetence. Paní Omen Reuten by také stála o stanovisko, aby, které by bylo nabité významem a vhodnými připomínkami, ale nesnažme se překročit rámec tohoto stanoviska. Diskriminace žen zde v tomto prostředí, v této oblasti ještě vyšší než v jiných oblastech. A nyní bych ráda dala slovo některým stínovým zpravodajkám, které jsou zde, abych také eh, mohla požádat o vysvětlení některých pozměňovacích návrhů, jak jsem řekla, jsou mimo dosah tohoto stanoviska, ale oni by to mohli vysvětlit lépe. Matera, paní Plump. Děkuji, ráda bych začala tím, že pogratuluji zpravodajce za její návrh zprávy. Jsem stínová zpravodajka jménem skupiny SND. A ráda bych učinila pár poznámek, mohu-li. Jistě, že je to velice důležité téma, také jsme diskutovali o tomto minulý týden ve Štrasburku v rámci výboru pro zaměstnanost. A byla bych velice ráda, protože jste se předtím zmínili o sněhu, tak bych byla velmi ráda, kdybych našla řešení jako sněhových vloček, tedy minulých dvou dnech. Takže by mě potěšilo, kdyby členské státy přišly s opatřeními, eh, jak zajistit ehm, rovné zacházení mezi muži a ženami. Ale vraťme se zpátky k naší zprávě. Pokusím se pohovořit o posilování flexibility při eh, stanovování důchodových věků, když vezmeme také v úvahu eh, genderovou dimenzi. Nemyslím si, že navýšení důchodového věku bude konečným řešením eh, demografických problémů, před kterými teď stojíme. Ale existují studie, které dokládají, že navýšení důchodového věku žen by mohlo i vést k navýšení počtu žen, zvláště starších žen, které se dostanou do chudoby. Tedy chudoba mezi ženami by se mohla zvýšit v důsledku této logiky. A zároveň by členské státy měly konsolidovat um, eh, i um, tyto eh, důchody a tím, že um, budou bojovat proti diskriminaci eh, pohlaví na trhu práce, ale hlavně tím, že sníží mezeru mezi příjmy. A chtěla bych zdůraznit naši, náš cíl minimálních 10% do roku 2020. Toto by to mělo být sníženo tedy tento, tato mezera, propast příjmová mezi muži a ženami. Také jsem mluvila o mm, obdobích, kdy mu, která muži a ženy eh, trávili eh, tím, že se starali o děti eh, nebo o staré lidi a podobně. A toto by mělo být také mm, uznáno v těchto systémech propočtových jako období aktivit, jako plná zaměstnanost, jako nějaký jiný typ smlouvy, včetně jiných služeb nebo aktivit. I paní Luling předložila pozměňovací návrh v této oblasti na dva roky, což je vlastně období, v které muži a ženy se starají o své um, nově narozené děti. Také bych chtěla požádat komisi, aby eh, začala s postupem zaměřeným na eh, eliminaci článku 5, odstavec 2, směrnice 113 roku 2004 která se vztahuje k přístupu ke zbožím a službám, která vlastně umožňuje diskriminaci proti eh, ženám eh, přes důchody. Ale zároveň jsem požádala eh, komisi, aby ehm, iniciovala studii, která se bude dívat na dopad reform důchodových systémů na život žen v Evropské unii a přitom vezme v úvahu následující cíle. Individualizace eh, důchodových eh, práv, eh, zřízení mechanismů, které by byly v korelaci s potřebami zaměstnanosti, a také s potřebami společnosti, zvláště když mluvíme o ehm, závislosti třeba dětí. Dále přístup, ehm, stupeň přístupu žen k důchodovému systému v rámci třetího pilíře s nejrůznějšími potřebami různých skupin, žen jako migrantky mm, nebo eh, ženy, které patří do etnických eh, menšin anebo ženy znevýhodněné, postižené. A eh, zároveň si myslím, že je nezbytné, aby členské státy podpořily průzkum dopadů nejrůznějších formulí, formulací, které jsou používány pro indexování a sice se to týká rizika vzniku eh, chudoby ve vyšším věku a přitom vezmou v úvahu zase genderovou dimenzi. Také jsem eh, vyzvala komisi, aby eh, provedla globální zhodnocení dopadu na ženy a sice všech reform, které byly zavedeny v různých sociálních systémech. Také jsem požádala, aby členské státy zlepšily podmínky pracovní a aby zaručili určité podněty pro ženy, tak aby mohly déle zůstávat eh, v práci, tedy ty ženy, které si tak přejí. A zase musíme vzít v úvahu eh, dimenzi genderovou. Eh, požádala jsem komisi a členské státy, aby zvláštní pozornost věnovali skutečnosti, že navýšení ehm, v důchodového věku by mělo být dobrovolné a ne povinné. A <clears throat> Také jsem vyzvala komisi, aby eh, snížila eh, tlak na členské státy eh, týkající se privatizace veřejných důchodových systémů. A myslím si, že každý členský stát by měl podporovat veřejný systém důchodu. Takže z našeho hlediska palíř 1 je nejlepší cestou, protože zajišťuje vztah mezi mm, solidaritou, generací a mm, eliminuje diskriminaci. Takže toto jsou mé poznámky a můžete to nalézt v pozměňovacích eh, návrzích, které jsem eh, k tomuto tématu předložila. A budeme také mluvit s paní Matera o e, stanovisku, které zaujímáme. Děkuji vám. Děkuji, paní Cornelis má slovo. Děkuji, paní předsedkyně tato diskuze mi připomínáme první působení v Evropském parlamentu jako politická poradkyně v roce 1996. Projednávali jsme dokument o e, důchodových právech právě ve výboru pro e, práva žen a opírali jsme se v diskuzi o skutečnost, že se ženy dožívají vyššího e, věku podle tabulek a Evropský parlament vypracoval velice důrazné stanovisko, ale eh, potom eh, eh, to eh, rada ještě eh, změnila, ještě bylo třeba tedy mnohé udělat. Není snadné diskutovat o těchto otázkách právě proto, že se v důchodových systémech a diskuzích o důchodech příliš mnoho nestalo a nyní je třeba věci změnit, protože když eh, měníme za když nezměníme důchodové systémy, tak budeme čelit za deset let krizi která bude mnohem horší, než je současná krize. Když máme tedy věci měnit, tak bychom se měli zbavit eh, posledních projevů diskriminaci vůči ženám. Doporučujeme zde pozměňovací návrh paní Thompson číslo 32, který je lepší než můj pozměňovací návrh na stejné téma. A Zabývá se otázkami, které eh, jsme chtěli vyřešit již v roce 96 tedy abychom eh, odstranili diskriminaci, protože se ženy dožívají vyššího věku. Také bychom eh, měli zajistit, aby živitelé neměli žádné výhody, aby nikdo nebyl diskriminován, aby byly tedy stejná práva i pro OSVČ a chtěla bych věnovat pozornost e, e, e, nezletilým a ženám. Příslušný pozměňovací návrh číslo 47 jsme předložili. Musíme být opatrní, abychom se neubírali cestou podněcovat ženy, aby pracovali. Jistě chceme, aby sdíleli stejná práva jako muži, ale Eh, eh, nechtěli bychom tu mít důvody, aby eh, nepracovali vůbec. Ano, chceme, aby působili na trhu práce. A poslední připomínku, paní Palmence zmiňovala o, o vztahu prvého pilíře vůči druhému. Vím, že je to předmětem rozsáhlé diskuze. A, je třeba se není třeba se na tom dohodnout, protože to spadá do eh, mandátu národních států. Zda budeme mít tedy eh, důchody v rámci druhého pilíře. Domnívám se, že pro udržitelnost důchodových systémů to nutné je. Je třeba tedy eh, zajistit, aby důchody z druhého pilíře byly dostupné všem, aby zde nedocházelo k diskriminaci a v této oblasti můžeme něco učinit. Děkuji. Děkuji, paní Luling. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem také předložila několik pozměňovacích návrhů. Jejichž cílem je, aby se tato témata objevila v konzistnější a jasnější formě. Moje První pozměňovací návrh se týkal úvodního ustanovení A, protože současné výpočty je jedna věc, ale výpočty důchodu to je něco jiného. Je pro ně zajímavé vypočítat eh, roky, vypočítat důchod na základě také eh, platu. A proto jsem předložila tento pozměňovací návrh, protože bychom si jednotlivé věci neměli plést. Také bych ráda uvedla, že jsem předložila pozměňovací návrh o úvodním ustanovení B. Protože je důležité, aby bylo jasno, že ženy více tíhnou než muži k tomu, aby přerušili svoji práci nebo aby pracovali na částečný úvazek a věnovali se spíše rodině. A proto si myslím, že potřebujeme pro ženy určitou kompenzaci za toto období. V mé zemi, v našem systému, takovou kompenzaci máme. Je to systém, kde se přidávají dva roky za dítě a to se započítává do důchodu. Je to velmi důležité. A myslím si, že bychom se měli soustředit na takový druh požadavků, které budou skutečně rozumné a které již existují. A neměli bychom začínat požadovat důchody pro skupiny, které nikdy nepracovaly nebo pracovaly na částečný úvazek, protože jim nemůžeme poskytnout stejné důchody jako těm, kteří pracovali celý svůj život. Hovoříme zde o veřejném systému, který je založen na e, příspěvcích. A tyto příspěvky vycházejí z platu. A v tomto případě nemůžeme nikomu poskytnout ani mužům, ani ženám vyšší důchod. Protože například e, vydělávali méně nebo nepracovali tak dlouho. Někteří muži mají práci, která není například soustavná, je přerušovaná, ale ti, kteří v mé zemi pracovali během 40 let a pracovali, eh, lépe řečeno platili své příspěvky do důchodového systému, tak eh, je jasné, že jejich důchody musí být vyšší než důchody těch, kteří pracovali na částečný nebo na poloviční úvazek. A nemůžeme učinit nic jiného, protože jinak by to bylo nespravedlivé pro ty, kteří platili skutečně každoročně. Takže bychom tento prvek, kompenzační prvek, měli také zohlednit. Záleželo by to na eh, letech, kdy se staráme například o závislé osoby či o děti. Kdybychom požadovali něco jiného, nebylo by to kompatibilní s naším systémem a nebylo by to spravedlivé pro ostatní pojištěnce. Z tohoto důvodu jsem vyškrtla úvodní ustanovení C, kde se hovoří o chudnutí, které by ohrožovalo lidi v důchodu a ženy. V mé zemi se děje něco opačného. Nejlépe se v současné době mají důchodci, protože naše důchody jsou velice přijatelné. A ženy, které nikdy nepracovaly, zvláště ty, které se vdaly za muže, který pracoval celý svůj život, i když pracoval dobře a pracoval tvrdě. A tyto ženy se nerozvedly, tak eh, ty eh, jsou na tom dobře, ale ty, které na tom nejsou dobře, jsou ty, které se rozvedly. A jsou to lidé z mé generace nebo z předchozí generace a mm, rozvedli se a tedy na tom dobře nejsou. V mé zemi není žádná žena, která by během 40 let platí příspěvek, tak nemají tak vysoký důchod jako například některé vdovy. Je nutné také říci, že dříve eh, ženy nezastávaly důležitá řídící místa, ale například nějaký ředitel může mít o mnohem vyšší důchod než já, o tisíc euro například. A já jsem pracovala například 40 let, takže eh, důchody nejsou všude rovné. Je důležité, abychom mohli pro ženy kompenzovat ty eh, roky, během kterých se ženy věnovaly například výchově dětí nebo starostí péčí o další osoby. Takže proto bych chtěla ještě zopakovat, že bychom neměli požadovat, jak řekla paní zpravodajka, to, co překračuje rámec tohoto stanoviska. Jsou zde pozměňovací návrhy, které jsou jistě dobře myšlené, ale nemají nic společného s návrhem tohoto stanoviska. Já doufám, že toto stanovisko dopadne dobře a proto bychom se měli soustředit na to, co je pro ženy nejdůležitější. Je zde také odstavec, který jsem vyškrtla, hovoří se v něm o důchodových systémech, které jsou založené na vhodných a udržitelných kritériích a které by zohlednily období nečinnosti a také práci na částečný úvazek žen. To není možné. Jediné, čeho je možné dosáhnout tohoto, v tomto kontextu, je dosáhnout rovnováhy a výhody pro muže i pro ženy, protože pokud se ženy věnovaly dětem a přerušily svoji práci, tak tyto roky by také měly být započítány u mužů i u žen. A proto bychom měli vyškrtnout to, co bylo třeba dobře myšleno, ale nemá nic společného s tímto stanoviskem. Měli bychom se skutečně soustředit na realistické potřeby které by mohly být zohledněny. Děkuji. Děkuji. Paní Matera, možná ještě udělá pár závěrečných poznámek k naší diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že jsem si dobře poznamenala všechno, co jste zde řekli a myslím si, že s některými body můžeme souhlasit všichni. Například jde o význam toho, že hovoříme o věku a že věk se zvyšuje a že ženy jsou skutečně aktivní eh, delší dobu, což je příspěvek pro společnost, ale zároveň musíme postupovat opatrně a musíme dbát na to, aby žena nebyla vystavena rizikům. Tato rizika by časem mohla ovlivnit, negativně ovlivnit jejich zdraví. My uznáváme význam tohoto a vždy o tom hovoříme v tomto výboru. Víme, že se zvyšuje délka dožití žen a toto vše způsobuje, že jsou vystaveny ve větší míře samotě, například. A je důležité také zvážit tento aspekt. Takže by měl být zvýšen věk odchodu do důchodu, protože členské státy, mnohé z nich eh, nezohlednili tuto zvláštnost, například Itálie, která se snaží eh, vždy zohledňovat to, co se v Evropě projednává. Paní Luling, máte pravdu. Nesmíme zde směšovat myšlenky z tohoto stanoviska které je z, technick, z důvodu technických možností je velmi omezené. Takže bychom neměli mást toho, kdo obdrží toto stanovisko. Je dobré, že se zde někteří soustředují na migrantky, na, tech, na etnické menšiny, na postižené ženy například, ale prosím, nedopustíme se tohoto omylu, který se objevil v jiných zprávách, které byly velice rozsáhlé a nakonec nebylo dosaženo dohody o různých důležitých aspektech. Musíme pokračovat a hovořit o rovnosti mužů a žen, o tom, jak překlenout platovou propast, o důchodech, které by byly rovné pro muže a ženy, ale nesmíme sem zahrnovat všechny problémy světa, protože jinak toto stanovisko nebude bráno vážně. Paní Cornelisen, já s vámi plně souhlasím. Je to důležité téma. I před deseti lety to bylo důležité téma. Nebo to bylo ještě před více než deseti lety, kdy jste by vy byla v tomto parlamentu. Dnes má parlament i nové pravomoci. Není to magie, je to pravda. Máme více pravomocí, více kompetencí, takže je musíme použít tak, abychom byli vyslyšeni. A toto stanovisko je vypracováno za tímto cílem, abychom byli vyslyšeni. Ještě chviličku, já si musím prostudovat svoje poznámky. Kolega Thompson, Takže pokud jde o pozměňovací návrh paní Thompson, je to nový důležitý pozměňovací návrh, ve kterém je zdůrazněno, že je důležité akumulovat, abychom mohli stanovit úroveň důchodu. Takže musíme zohledňovat pracovní smlouvy, které existují na pracovním trhu, to je pravda. Ale zcela nový pozměňovací návrh během několika příštích dnů nás možná z nich přinutí, abychom zde zůstali a budeme si moci toto téma ještě probrat. Je to velmi naléhavé, protože musíme připravit kompromisní pozměňovací návrhy a myslím si, že mnohé z nich eh, budou zapracovány. Já s nimi budu počítat. Nechtěla bych na nic zapomenout, ale myslím si, že jsem řekla všechno. Pokud se na něco vzpomenu, tak ještě požádám o slovo. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Matera, budeme hlasovat 13. Eh, eh, prosince na zasedání výboru a ve výboru pro zaměstnanost 1. února. Mhm. A pak to musíme nechat projít v plenárním zasedání v únoru. Tak to byl poslední bod na našem pořadu jednání, zasedání našeho výboru. A teď začne schůzka koordinátorů, trošku později, než jsme původně plánovali, ale doufám, že se nám eh, podaří eh, to zvládnout velmi rychle. Děkuji všem, kteří se zúčastnili zasedání schůze.